Okay, I think we start, uh, and I'm happy to see that. Tak eh, tedy začneme. Eh, s potěšením eh, konstatuji, že k nám přišla paní komisařka Běnkovská. My k témuž tématu jsme už vlastně debatovali někdy 14. nebo 15. března. A nyní se k tomuto tématu vracíme. Minulé ta debata byla velice plodná, doufám, že bude plodná i dnes. Eh, já jsem se eh, vlastně dneska díval eh, do polských novin, co píšu o paní komisařce Běnkovské a a e, tam se byla citována, i když říká, nejsem yorkshireský teriér, ale nejsem ani e, bull teriér. Čili nejsem ani hodná, ani zlá. Paní komisařko, máte 10 minut a poté nastanou otázky. Děkuji vám, pane předsedo. Já doufám, že e, budu také milá. Děkuji vám. Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem velice ráda, že eh, se dnes eh, budu moci dozvědět eh, vaše reakce na to, co stále ještě probíhá, tedy jak, pokra- jak to pokračuje s tím dýzlovým skandálem. Já jsem před rokem slíbila, že vás budu, že vám budu aktualizovat informace Eh, já jsem vám loni v říjnu na výboru EMIS eh, předložila zprávu o našem dalším postupu, také o tom, co eh, nastane. A také mm, mám nyní k dispozici zprávy z členských zemí, tedy jak se toto drama odvíjí tam. My tedy spolupracujeme už od září 2015 velice intenzivně, tak já to vidím doufám, že také vy to tak vidíte a že jste si povšimli, že dělám opravdu všechno pro to, abychom nějak vyřešili dopady toho výslového skandálu a myslím, že zrovna tak důležité je zabránit tomu, aby se něco podobného opakovalo v budoucnosti. Spolupracujeme, Spolu spolupracujeme s radou na zdokonalení regulačního rámce pro motorová vozidla. V posledních třech letech se nám podařilo dosáhnout pokroku. Já myslím, že to opravdu můžeme říci. Spousta problémů samozřejmě přetrvává a určitě musíme být také sebekritičtí, aspoň já jsem. Ale musím říct, že už máme eh, efektivnější a účinnější typovací postupy, tedy typování vozidel, zkoušení vozidel, případně jejich svolávání, emise CO2, eh, tak na to máme tedy eh, nový, eh, nové postupy a RDE a další. Například RDE díky tomuto předpisu poslední generace eh, dieselových vozitel bude mít eh, eh, emise 20 až 60 mg na kilometr, zatímco dříve to bylo nějakých 600-700, takže 700-800 no, dokonce, čili já si myslím, že toto je výsledek, který opravdu platí. A samozřejmě já se k tomu ještě vrátím v současné době eh, tady máme eh, samozřejmě eh, rozhodování soudního dvora o RDE. Já jsem říkal, že to tady vysvětlím. Já jsem vlastně také na příslušné radě tedy vlastně řekla, že eh, tam, nebo dozvíte se potom prostřednictvím emisu, eh, jak eh, jsou výsledky. My jsme zatím tedy máme osun správních řízení v běhu a také transparentnost svolávacích akcí v českých zemích se zlepšila. Ehm, také se snažíme posílit ochranu Eh, spotřebitelů a ehm, také máme, eh, tedy včetně toho kolektivního, možností kolektivního hody, a mm, také tady máme vyšetřování možného eh, nekalého ovlivňování ze strany německých automobilek. Takže to je současný stav věcí. Z poslední zprávy Evropského eh, účetního dvora vyplývá, že členské země eh, nepřijali nebo neuvalili žádné tresty, žádné pokuty na výrobce eh, za to, že nedodrželi nařízení o typovém schvalování vozidel. To tedy situace zatím není příliš veselá. Pokud se týče také svolávacích akcí na vozidla, která neplní eh, emisní předpisy, tak to také není v pořádku. Eh, určitý pokrok tady už byl dosažen. My jsme před rokem eh, spustili takovou tu platformu pro svolávání. Dá se říci, že těch svolaných vozidel je dneska mezi 72 a 79 ale je zde sedm zemí, Bulharsko, Chorvatsko, eh, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, eh, které zatím nedosáhly ani 60%. Pořád ještě máme na silnicích 1,6 milion dýzlových vozidel, eh, které je třeba naléhavě upravit, tedy aspoň softwarově. A to jsou samozřejmě vozidla, která působí mnoho emisí. Další eh, téma, další možné řešení je hardwareová úprava eh, těch znečišťujících motorů, ale mm, touto cestou se chce vydat jenom velmi malý počet českých zemí. Eh, Evropský parlament dal k dispozici prostředky mm, právě na to, takzvaný retrocasting a za to bych chtěla poděkovat. Eh, samozřejmě eh, v tom celém procesu jsou určité šance, ale eh, je třeba, aby se automobilový průmysl angažoval jaksi odhodlaněji, jinak naše úsilí vede v ní več. Automobilový průmysl se musí aktivně zapojit a je to především eh, v jejich vlastním zájmu do budoucna. Jestliže chtějí zůstat konkurenceschopní, jakožto evropští výrobci, tak musí dělat mnohem více. Eh, samozřejmě určitý pokrok tady je, nedá se to srovnat eh, se zkušeností z let 2015-16, mm, ale pořád je to mm, celkem mm, nedostatečné pořád eh, se objevují další eh, zařízení, která prostě eh, s těmi daty manipulují, ale hm, my v podstatě musíme prostě způsobit dramatickou změnu v tomto sektoru. My jsme tomu napomohli novými standardy pro CO2 Eh, například eh, máme tady eh, European Battery Alliance, to je jedna z cest, kterou jí teda zlepšit také ovzduší v Evropě. Tady skutečně je třeba vytvořit ten hodnotový řetězec pro výrobu baterií v Evropě. A to skutečně je příležitost, kterou bychom neměli minout. Toto je ta část mobility, kterou bychom chtěli rozvíjet, kterou musíme rozvíjet. No, eh, jak jsem už řekla, je třeba, abychom se nad eh, tou situací a nad našimi výsledky zamysleli také kriticky. Eh, máme, máme tady dva měsíce starý, roz, staré rozhodnutí soudu že eh, Evropská komise poněkud přestoupila své pravomoce eh, v rámci těch eh, přijetí těch faktorů konformity nebo koeficient konformity v nařízení RDE. Já mm, možná tady nechci tady vysvětlovat nebo se ospravedlňovat, ale mm, naštěstí mm, my všichni kteří jsme tady v této místnosti před třemi a půl lety jsme tady také byli v tomto parlamentu. Eh, víme, jak to bylo. Pamatujeme si ty zrušené debaty a ten pocit naléhavosti, eh, který nás poháněl, abychom jednali rychle. Já jsem to už mnohokrát opakovala. Eh, v té době já jsem na sebe vzala tuto zodpovědnost ale bohužel dneska, ačkoliv ten eh, soud eh, sice ty eh, vlastní koeficienty nespochybnil, on spochybnil ten proces, ten přístup. Čili dneska máme nový legislativní návrh v spolurozhodování. Soudní dvůr na to, nám na to dal jenom jeden rok. Já říkám jenom, to by bylo dostatečné, kdyby do toho nevstupovaly volby. že za daných okolností je to opravdu velmi přísný termín. Eh, také bych vám chtěla říct, že komise eh, uvažuje o odvolání proti eh, tomuto soudnímu rozhodnutí. Náš právní servis tvrdí, že máme oprávněné důvody pro to odvolání ale aby se tomu nerozuměli špatně, já skutečně chci, abychom měli včas přijatou novou eh, legislativu, ke které se samozřejmě bude moci vyjádřit i parlament. Eh, je třeba říci, že na to máme pouze rok, který je navíc rokem volebním a eh, skutečně problémy by mohly vzniknout. Každopádně bychom, by to mělo negativní vliv na výrobu vozidel v Evropské unie. Počena je 24. únorem 2020. E, samozřejmě automobilový průmysl hovoří o konci světa, o hrozbě ztráty pracovních míst, e, ale to jsme slyšeli mnohokrát, na to jsme zvykli. Já spíše se obávám tomu, jak na to budou reagovat občané a nakonec vy máte větší, intenzivnější kontakt s občany, takže víte, o čem mluvím. Já se domnívám, že eh, toto všechno může být házeno opět na eh, eh, bruselské byrokraty, to, že to zatím není řešeno. Já si myslím, že pro evropské občany je důležité to, aby se taková situace neopakovala a abychom se zaměřovali na budoucnost čili přípravné práce na budoucích emisních standardech už byly zahájeny. Příští měsíc v Krajově uspořádá rumunské předsednictví konferenci, kde by měl vzniknout takový, nebo mělo by se debatovat o časovém plánu, jak dosáhnout stavu čistých vozidel. My tedy, jak říkám, pracujeme na nové legislativě a uděláme všechno, pro to, aby to fungovalo. Já tady vlastně nebudu fungovat do konce října, dokdy bude sloužit tato naše komise. A myslím, že do té doby ještě stihneme také odvolat. No a závěrem já mohu říci jedině to, co jste slyšeli. Můžete se na mě spolehnout, můžete se spolehnout na tuto komisi ale potřebujeme, abychom skutečně dosáhli do cíly té změny, potřebujeme spolupráci, odpovědnou spolupráci jak ze strany členských zemí, tak automobilového průmyslu. Jak jsem řekla, já budu plnou parou pracovat do posledního dne. Pravděpodobně se dnes vidíme naposledy, kdy já tady jsem jako komisařka, takže děkuji. Děkuji za společně vykonanou práci. Vy jste hlasovali pro ty conformity factors, pro ty koeficienty a pokud jsme to chtěli udělat rychle, tak to nešlo jinak. Tak děkuji a těším se na vaši reakci a diskuse, otázky. Dziękuję. Thank you. Dziękuję, Madame <laughs> uh, and then we go to the first round. Dobře, takže můžeme otevřít první kolečko, dvě minuty pro každého. Začneme EPP. Paní Kostit, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych vám chtěla, paní komisařko, poděkovat za vaši prezentaci a také šíři za eh, vaši úsilí houžet na to v rámci tohoto tématu, jakož i všech dalších témat, které my máme v GECCI. Od začátku naší spolupráce se vždy projevovala mnoho dobré vůle a podporovala se náš vyšetřovací výbor MS. Také se nám řekla, že bylo dosaženo pokroku aby tento nepřijet, tyto, typy, ne, tyto nepřijatelné podvody, které se děly s dýzlovými motory, se již nemohly opakovat. A také jste řekla, že je před námi ještě mnoho práce. Vysvětlila jste se, že kontroly emisí byly posíleny pomocí té nové testovací procedury, což vše vedlo k evropské hm, právním úpravám, které jsou přísnější. Ale jaká přes tato opatření byla přijata velice rychle, tehdy to bylo nutné, ale ta rychlost eh, vlastně zkomplikovala tu práci těch konstruktérů, protože průmyslové cykly jsou dlouhé, oni vždy nedokázali tak rychle přizpůsobovat ta auta. Proto si myslím, že bylo trochu, trošku tady jsme ze stolu ty špatné eh, myšlenky, které Eh, vedly k tomu, že jsme obětovali diesel ku prospěchu motorů eh, benzínových, které ale vlastně více znečišťují. A proto eh, mám tyto otázky. V září 2018 byla zahájena první etapa testu RDE. Mohla byste nám říct více detailů o dopadech, o výsledcích a o těch dopadech na ty automobilky? Vy jste říkala, že stále ještě existují nějaké nějaké programy, které mohou podvádět. A je, co si myslíte o hybridních automobilech? Jak ta technologie vypadá na straně automobilek, vývojářů a jakým způsobem se tato technologie přizpůsobila tomu novému testovacímu postupu? A dále se ptám, začaly se skutečně měřit dopady eh, těch nových právních předpisů? Děkuji vám. Děkuji a SAD, Kathleen Fanden. Thank you very much and um, welcome. Děkuji, vítáme paní komisařku. Slyšeli jsme, že je to tedy naposledy v této roli. Možná se ještě vrátí, vrátíme, uvidíme. Na začátek já se nechci věnovat minulosti, ale chci vyjádřit to, že jsem hrdá na eh, práci komise EMIS a jsem hrdá na to, jak, jaké se, jakou jsme vytvořili zprávu. Stejně tak analýza eh, komisařky, s tou, se, s tou souhlasíme. Eh, už tady zaznělo, že se toho odehrálo mnoho na úrovni členských států. Tam je bohužel negativní zhodnocení. Ta situace není úplně pozitivní. Kromě toho máme málo možností na změnu. Nicméně dneska ji tady máme komisařku, takže se pojďme soustředit na to. Já jsem skutečně zklamaná, že se budete nejspíše odvolávat proti tomu rozhodnutí. Já jsem nehlasovala, to chci říct jasně, a celá řada lidí v naší skupině nehlasovala o tom faktoru, protože už v té době jsme říkali, že to není demokratické, protože se tím mění pravidla. s metodikou, která je naprosto nepřijatelná a my bychom se měli držet rozhodnutí soudu. Ano, vy máte skvělou uh, historii a bylo by dobré se jí držet. Neodvolávejte se, předneste nový návrh například. Možná, že můžete reagovat uh, na naší zprávu, na naší žádost. Uh, například můžete přinést návrh na Euro 7, 7 a na faktor konformity. Parlament vás v tom jistě velice mocně podpoří. A potom ještě další otázka. Vždy nás eh, znepokojovalo ve výboru EMIS, eh, aby se, eh, že se nepřistupuje spravedlivě k, ke spotřebitelům, ať už jsou to obyvatelé Evropy, ale nyní už máme situaci, že v Německu máme prostředky přímo pro Němce, kteří si zakoupili vozidla v Německu eh, na zpětné osazení, na ty retrofity. Není to jenom software, je to i hardware, který se zpětně mění, nebo dokonce i na nové auto, které potom bude dotované, aby se tedy vyčistila flotila, tak říkajíc. A to je zodpovědnost automobilového průmyslu. Ale proč jiní lidé v jiných členských státech nemají stejné nároky na eh, stejnou eh, na stejné příspěvky, proč musí platit za to, že někteří výrobci si mysleli, že existuje takzvaný čistý diesel a že jim to lidé uvěřili a že změnili software, který lidi přesvědčil o tom, že to tak je. Myslíme si, že spotřebitelé po celé Evropě musí mít stejný přístup, že si ho zaslouží. Děkuji. Děkuji. A teď EKR. Marku, prosím. Děkuji, budu hovořit nizozemsky. Paní komisařko, srdečně vás vítám u nás na výboru. Také chci děkovat za vaši úsilí, za vaše snahy. Katlin byla předsedkyní výboru EMIS, já jsem byl jeden z místopředsedů. Velmi jsme tam pracovali s jasným zaměřením na náš cíl. A vy jste, paní komisařko, řekla, že ta věc stále ještě není zcela dořešena. Já si myslím, že máte pravdu. Jednak bych rád se vrátil k jedné záležitosti a to je rozsudek ESD. Katlin již na to také narážela. Možnost se odvolat je zdá se vaším záměrem, záměrem komise. A já si myslím, že je to škoda. Mě to tak trochu zklamalo a myslím si, že to je špatné znamení. Jsme před volbami, takže budeme mít krátké přerušení eh, činnosti parlamentu. Možná se zde opět setkáme, možná také ne. Rozhodně bychom měli zajistit, to, že budeme schopni i po volbách předkládat rychle nové zákony, že vás tom podpoříme. Další věc, Evropský účetní dvůr, to jste rovněž zmiňovala, existuje briefingový dokument, a musím říct, že mě také příliš neuklidnil. Vy jste mě jmenovala řadu věcí, řadu obav, já bych k tomu mohl přispět některými svými. Samozřejmě čekají nás velké změny, například dohled na trhem, kontroly musí být cílenější, státy, členské státy to musí lépe realizovat dále laboratorní texty, tam se nám eh, objevují možnosti nových flexibility. A dále je zde nebezpečí, že výrobci budou vyrábět automobily, které budou optimální v těch ADT testech, ale jinak vlastně tak dobře výkonné z emisního hlediska nebudou. Dále testy, které byly přednedávnem zavedeny, se pravděpodobně nebudou provádět v tak velkém měřítku, protože jsou značně nákladné. Mám tím samozřejmě na mysli testy na měření emisí. A já se vás ptám, eh, souhlasíte se mnou v tomto smyslu, nebo jak tomu chcete přistoupit vy k novým výzvám? A ještě, spolupráce s členskými státy říkáte, že je lepší. Já musím říct, si, ano, doposud nebyla ideální, to mohu potvrdit, ale jak chcete problém řešit? Jak chcete zajistit, aby členské státy se skutečně zapojily aktivně? A další věc, to je otázka stávajících, stávajících, stávajícího ověřování směrnic, které řeší kvalitu vzduchu. Výsledky se očekávají koncem roku a já se ptám, bude vaše generální ředitelství společně s generálním ředitelstvím pro životní prostředí Jak spolupracovat, nebo jaký bude, mohla by se nám tak trochu poodhalit, jaká, jaký bude výsledek toho fitness checku? Děkuji. Děkuji. A děkuji, paní komisařko, že jste sem přišla. Moje první otázka se týká spíše procedur a interinstitucionální úrovně. Já jsem byl poněkud překvapen tím, že oficiální reakce eh, na otázku eh, komise byla ve formě téměř osobního dopisu předsedovi. Ne předsedovi komise, eh, předsedovi parlamentu, a to nebylo jediné překvapení. Také komise zareagovala jenom na politická doporučení, ale nikoli už na závěry. A nejsi, nejsilnější výstupy výboru EMIS byly právě obsaženy v závěrech, takže na to nemáme žádnou odezvu ze strany komise. Také mě překvapilo, že ty reakce, které jsme tady dostali, tak tam jste uvedli, že není možné na to vůbec reagovat, protože některé otázky přísluší předsedovi komise. A to je podle mě zvláštní, protože komise je jednou entitou, je to uh, entita, která má kolektivní odpovědnost, dejme tomu, a to je důležité, ale jak může nereagovat na některé otázky s tím, že to má na starost předseda. Já jsem si myslel, že to má být oficiální odpověď komise, takže kdo přesně má reagovat eh, na emis? Je to osobní názor, je to postoj komise, či je to postoj? A kdy tedy můžeme přesně očekávat, že přijdou ty ostatní odpovědi od předsedy? to tež může platit o tom, eh, s tím odvoláním proti rozhodnutí soudu. Eh, je to vaše osobní stanovisko, nebo to vyplývá z jiný, od jiných členů komise? A pak ještě další věc. Eh, to se týká hlavní problematiky. Ano, všichni jsme odvedli spoustu práce na nové legislativě a jsme na to všichni velice hrdí kolektivně, ale máme ještě jeden problém a ten je důležitý. Musíme po sobě uklidit nepořádek. Nepořádek, který vyplývá z milionů aut, které ještě nebyly vyřazeny. A to jsme neudělali nijak v součinnosti, nijak koherentně na evropské úrovni. To musí dělat členské státy. Takže ano, Německo si organizuje dýzlový summit, potom vyplácí nějaké prostředky uh, lidem, kteří mají nevyhovující dýzlová auta, jenomže ta auta potom je možné vyvést do jiných evropských států a pak už budou dále v provozu i další leta a leta. Takže kde je ten společný evropský přístup? Já vím, že komise má svoje právní omezení, nemůže úplně vést, ale politicky je to jednodušší přece ujmout se vedení. A tady bych tedy čekal od předsedy, že se do toho největšího eh, průmyslového skandálu za několik posledních desetiletí zapojí aktivně a to nám teď schází. Takže prosím o nějakou reakci na tuto otázku. Děkuji. A teď prosím, zelené prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Reakce dosud skutečně jsou takové zanedbatelné téměř ke všem těm závěrům a doporučením. Takže by mě skutečně zajímalo, jestli byste to mohla nějak rozvést, eh, reakci, reakce na to závěry, které byly docela obsáhlé a také poměrně eh, negativní, takže bych chtěl nějakou mm, reakci na to, nejenom na budoucí legislativu. Chceme se totiž ponaučit. To je jedna věc. Ale nejdůležitější je, že stále ještě máme na silnicích znečišťující vozidla. Vy jste říkala 1,6 milionů, ale víme, že jsou také čísla, která uvádí více než 4 miliony. Takže z čeho tedy vycházíte s těmito údaji? Je to jenom Volkswagen, kde se to přímo prokázalo, protože víme, že jsou ještě další auta na silnicích, která podváděla takže je to jenom taková malá část celkového počtu, protože víme, že ten celkový počet je možná daleko větší. A pak je tady otázka vedoucí úlohy komise. Vy můžete navrhnout nějaké, nějaké pokyny, nějaké směrnice toho, jak se mají jednotlivé státy chovat, jak mají přesně stahovat a nově osazovat existující vozy. Vy se skrýváte za to, že to jsou pravomoci členských států, ale přece můžete vydat pokyny. Kdyby to pro vás byla priorita, tak byste je vydali. Řekli byste těm členským státům, co by tak měli dělat? Oni si to mohou ignorovat, ale aspoň komise něco udělá. Vy se teď skrýváte za to, že nemůžete něco udělat, že to je kompetence někoho jiného, ale v zásadě tím občanům říkáte, že vy vám na tom vůbec nezáleží. A to mě přivádí k tomu případu soudnímu. To mě připomíná jeden nizozemský případ, kde nizozemská vláda řekla, že se bude držet rozhodnutí, ale zároveň s ním úplně nesouhlasí, protože právně řečeno nám na tom sice záleží, určitě to zlepšíme. To je přesně to, co říkáte, vy se vytáčíte. Vím, jak to dopadlo v Nizozemsku. Šli proti tomu rozhodnutí, znovu prohráli mimochodem a pak už dál nic nedělali s jeho obsahem. Takže se trochu obávám, že tímto směrem se obíráme i my, že jenom tak právně se tomu bráníte, máte nějaké námitky, ale co přesně hodláte dělat? Já chci říct si velice jasně. Vy jste řekla, že přinesete nějaký návrh. Jaký návrh přesně to bude? Protože to by mělo být jasné. Já to nepotřebuji osobně. Soudní dvůr řekl, pokud chcete snížit normy, na kterých jsme se dohodli v roce 2009, tak to chce jít uh, řádným právním postupem. Ale my jsme měli námitky, prohráli jsme, ano, a my nepotřebujeme nové zákony. My jenom chceme dodržovat ty stávající normy. Takže teď skutečně říkáte, že předložíte nějaký návrh, který oslabí ty normy, na kterých jsme se shodli v roce 2009. Tak v tom případě bych řekl prýma, ale jaký je to přesně signál pro evropské občany, že chceme snižovat normy pro čistotu ovzduší v Evropě. To je tedy váš úmysl? Děkuji a GUE, paní Konečná. Děkuji. Také mi dovolte poděkovat paní komisařce za její úvod. Vy jste včera v pozdních hodinách nebo ranních hodinách jsme se jako Evropský parlament dohodl s radou na změní nařízení, kterým se stanoví ty výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla a tím jsme vlastně dokončili celý ten nový rámec týkající se snižování CO2 u všech typů vozidel, včetně těch s alternativním pohonem. A samozřejmě, že ta nová úprava obsahuje také důraz na sledování opravdových emisí z provozu, aby již nedošlo k opakování kauzy Dieselgate. Eh, všichni dnes již však moc dobře víme, že jen tento test, o kterém se tak dlouho bavíme a který jsme tak dlouho řešili, nám prostě nestačí protože celý autoprůmysl pomalu přechází na elektromobily a vozidla na další alternativní paliva. V rámci balíčku čisté mobility tento výbor kladl důraz na zavedení analýzy celého životního cyklu nových vozidel, aby došlo k narovnání trhu. A povinnosti, jenž v tomhle směru ukládáme Evropské komisi, mají zajistit, aby se již nikdy neopakovala situace, kterou zde zažíváme s biopalivy první generace. Je prostě potřeba jasně určit, jaké emise a kolik jich produkuje dané vozidlo, používající určitý typ alternativního paliva, včetně elektřiny, a to od jeho výroby přes jeho používání až po jeho likvidaci. Je totiž hezké, že přecházíme na elektromobily, ale věci jako je, a vy jste o tom konec konců mluvila, výroba a likvidace baterií nebo produkce elektřiny k jejich používání a emise z nich uspokojivě vyřešena prostě není ale zatím to vypadá, že veškeré negativní externality s používáním elektromobilů přehlížíme a přenášíme, je na třetí země. Přece nemůžeme dopustit, aby došlo znovu ke stejné situaci, jakou zde máme v případě palmového oleje. Není možné, aby si Evropané jezdili v rádoby čistých vozech a místo toho trpěli obyvatelé a životní prostředí ve zbytku světa. A proto se vás chci zeptat, co tedy hodlá konkrétně a kdy Evropská komise učinit v případě zavedení analýzy životního cyklu všech nových vozidel a jaké závazky ze strany Evropské komise v této oblasti můžeme v nejbližší době očekávat. Jde mi o to, že my řešíme jeden problém, ale možná nám jich tady bují příliš mnoho na to, abychom je mohli přehlížet. Děkuji. Děkuji, uh, and then we go to uh, eh, EFDD. Děkuji a nyní EFDD. Eh, e děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Dnes odpoledne vedeme důležitou debatu, protože jsme v Evropském parlamentu. Já myslím, že kolegové budou souhlasit s tím, že eh, s prací, kterou odvedla komise, nemůžeme být eh, skutečně spokojeni a potvrzují to také dokumenty, které máme před sebou, například je to rozhodnutí soudního dvora a hm, taktéž výrok eh, účetního dvora. My se dozvídáme, že Evropský parlament měl pravdu když eh, byl proto, aby se rozhodovalo naprosto čistě, pokud se týče eh, shody eh, těch faktorů komplianze, tedy těch koeficientů. V podstatě nechtěli jsme, aby výrobcům bylo umožněno produkovat automobily s vyššími emisemi, než eh, které už byly uzákoněny. Já bych eh, dneska řekla toto. Vzhledem tedy eh, k zprávě soudního dvora, který tedy shledá určité nedostatky v našich ustanoveních, jde vlastně o třídy vozidel, které v podstatě nejsou adekvátní k tomu, aby se opravdu snižovaly emise. Takže co s tím hodláte dělat? A vzhledem k tomu, že eh, nemáme dostatek informací o vozidlech, které měly být svolány, ale nebyly. My tady pořád ještě nemáme jasný přehled o situaci a o problémech, které třeba řešit. A pak je tady ještě další bod, eh, který se týká eh, retrofittingu, eh, čili úpravy vozidel. U nás je systém dobrovolného svolávání. Jenomže tady podstatě pořád nevíme. Někteří říkají software, někteří hardware. A mě by zajímalo, jestli tady existují nějaké iniciativy, aby opravdu všechna vozidla, eh, která jsou pořád ještě na silnicích, byla, eh, byla tedy upravena. A pak se budu ptát ještě jednou ve druhém kole. Takže SNF e tady nemáme nikoho, takže <clears throat> možná dáme slovo paní komisařce Eh, slyšeli jsme tady to o těch Yorkshirech a Bulteriérech, takže eh, paní komisařka se teď bude moci projevit. Thank you very much. Uh, thank you very... Děkuji. Děkuji vám za otázky, komentáře. Samozřejmě, že vždycky je třeba dělat věci lépe. Ale i z vašich vstupů vlastně vyvozuji, že přece jenom jsme odvedli za posledního tři a půl roku docela dobrou práci. Já jsem mnohokrát opakovala, že bohužel, ale možná, že je to také pozitivní eh, signál, sice, že tento signál, signál skandál nám pomohl eh, postoupit před rychleji, zejména tady v tom průmyslovém vývoji. Jinak by ta změna nebyla přišla tak rychle. Eh, já jsem se setkala se zástupci automobilového průmyslu a eh, bylo to opravdu drsné, zejména ty první dva roky, ale postupně eh, měnili svůj přístup, protože vnímali, že je tady společenská poptávka. Společnost chtěla, aby změnili své politiky, aby tady Eh, vyrábějí, vyráběli čistěji a aby i jejich produkty byly čistější. Já nevěřím, že eh, evropský průmysl eh, by si snad po mnoho let vůbec neuvědomoval, že by bylo potřeba nějaký změn, ale prostě nikdo ani netlačil, tak jeli stále dál stejně, stále stejně ano, přece věděli, že e, ty emise nebudou moci snižovat ze dne na den. A ještě jedna obecná poznámka k tomu odvolání. Já <clears throat> jsem byla přesvědčena, a je to rozhodnutí komise, to je možná na pana Gebrandyho, já samozřejmě každý dopis, který podepíši, je předschválen komisí. Čili je to oficiální reakce komise, odpověď Evropskému parlamentu, eh, předsedovi výboru EMIS. Kolegium komisářů eh, rozhodlo, že se odvoláme. A já chci, aby byla jedna věc jasná. Já chci a udělám všechno pro to, aby eh, legislativa byla dokončena v průběhu tohoto roku. A já musím říci, že pokud ta legislativa skutečně eh, bude včas, eh, tak to odvolání můžeme kdykoliv vystáhnout. Ale byla by velmi obtížná situace, zejména v letošním roce, kdy máme vlastně čas pouze zhruba do 20. února příštího roku. A kdybychom se v této situaci ocitli v pozici, kdy nebudeme mít nebudeme mít eh, k dispozici hotovou legislativu, která prošla řádným procesem. Takže řešení číslo jedna je přijmout novou legislativu. Ale musíte si uvědomit, že letos je to prostě obtížné. Zhruba od poloviny května nám tedy bude chybět pár měsíců, a které nám budou chybět. Nevíme, jak bude vypadat nový parlament, takže eh, my se chceme takto pojistit. Pokud se týče výsledku těch prvních testů RDE, to je velice pozitivní záležitost. Musím říct, že všechna mm, nezávislé otestovaná vozidla nyní splňují předpisy. Také bych chtěla dodat, jak by měl vypadat ten eh, návrh eh, legislativní, čili my tam budeme mít ty samé koeficienty 1 eh, nebo 2,1, 1,23, nebude to ani víc, ani míň. Ale taky vám chci říci, že my každoročně, každoročně revidujeme tu tzv. technickou marži a my jsme mm, tedy eh, letos eh, došli k číslu 1,43 místo 1,5. Eh, také vlastně tady máme DRC, to je cíl pro konec roku. A zde chceme ten technický marži, tu technickou marži eh, snížit na 1 do roku 33. Myslím, že to jde tedy správným směrem. Eh, teď budeme mít nový režim typování vozidel. Už to eh, vlastně existuje v s českými zeměmi budeme mít první kontakt, první technický, eh, technické zasedání v březnu o tom, jak eh, tedy uplatňovat eh, legislativu. Jak říkám, bude to první setkání, ale myslím si, že komise ještě do konce svého mandátu bude mít ještě několik dalších takových zasedání a setkání. A <clears throat> také je třeba říci, že to jde o eh, osoby eh, s pobytem nebo občany eh, Německa, kteří tedy dostanou tento podnět pro úpravu vozidla. Takže <clears throat> skutečně ten pokrok tady je, ale v podstatě není to zcela uspokojivé. S některými členskými zeměmi nemáme uspokojivé vztahy v tomto, ale my se snažíme dále řídit a osměňovat tuto diskusi. To je vlastně otázka politického vedení ze strany komise. Ale každopádně odpovědnost českých států tady je a je to tady odpovědnost také jednotlivých občanů sami dobře víte a lépe než já, že ty eh, nejšpinavější eh, vozidla eh, se vyskytují v té části Evropy, která má nejhorší kvalitu ovzduší. A bohužel tyto členské země příliš nereagují na mé podněty. A co se týče toho eh, politického vedení, eh, tak ona eh, konference v Krajově, která se odehrá, odehraje za měsíc, tak já myslím, že to bude vhodný okamžik a vhodná příležitost, abychom prokázali tedy to svoji schopnost politického vedení proběhly jaksi kulaté stoly na velice technické úrovni. To je vlastně v rámci těch prací na eh, časovém harmonogramu k opravdu eh, čistým vozidlům. A tam máme určité, abych tak řekla, stavební kameny, určitá konkrétní opatření, která mohou velice urychlit to svolávání a modernizaci vozidel. tak, aby se do budoucna Dieselgate nemohla opakovat. Jak říkám, v březnu to bude na té konferenci v Krajově a možná, že víte, že jsem se pokusila uspořádat eh, další setkání na vysoké úrovni, nejméně jednou, a e, bohužel české země na to nereagovaly uspokojivým způsobem. Ale já si myslím, že to konference v Krajově jakožto oficiální akce předsednictví bude schopna schválit e, náš časový harmonogram. Uh, on the, uh Eh, on the guidelines. Eh, co se týče našich eh, pokynů, těch tzv. guidelines, my už jsme to o tom debatovali třikrát, to byly vlastně ty pokyny, jak postupovat proti těm falšujícím zařízením v autech. My všichni víme, že čísla, která jsem zvolila, eh, zmínila, eh, 1,6 milionu. Eh, to je počet Volkswagenů, nových Volkswagenů, eh, které je třeba, třeba svolat a upravit. A to, kromě toho 1,6 milionů eh, máme ještě tedy další miliony vysoce znečišťujících vozidel, které se pohybují po našich silnicích. Toto je samozřejmě téma, které musí řešit komise i parlament, ale současné eh, je to obrovský problém pro členské země a jejich eh, přístup, jejich vlády. A sice problém je v tom, že někteří z nich, eh, některé z nich tedy neberou svoji zodpovědnost zcela vážně. Prostě máme části Evropy, kde těch znečišťujících vozidel jsou daleko větší počty než jinde. Poté, co jsme společně dosáhli, je třeba říci nové typování, nové RDE, dvojité LTP, dále e, nová těžká vozidla a to všechno, kdyby se spojilo e, s odpovědným přístupem e, výrobců vozidel, tak eh, aby se přestala pořád opakovat mantra ztráty zaměstnanosti a tak dále. Jestli neuděláme to, co se žádá, tak prostě eh, bude po celém atomovém průmyslu. A my tady potřebujeme eh, čistá vozidla a čistý vzduch v Evropě. Čili pokud to všechno do sebe nebude zapadat, tak je těžko očekávat dobré výsledky. Ale my postupujeme, vy to konec konců přistoupíte taky, připouštíte taky, protože je to důležitá část vašeho mandátu, vaší práce zde v Evropském, mandátu, v Evropském parlamentu. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní druhé kolo otázek začneme EPP. Mám za EPP nevidím, že by se někdo další ještě hlásil do debaty. Eh, to myslím, že to tím, že Jens eh, tady má, tady má eh, návštěvníky, takže může mluvit chvíli déle. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Diskuse se často zabývají minulostí. Hovoříme o tom, jak zvládnout minulost, ale měli bychom se odvážet hledět ale také dopředu, do budoucnosti. A já s vámi v jednom souhlasím, paní komisařko, musíme skutečně udržitelně snížit emise, dospět dobrými výsledkům a tím nesmíme zapomínat na inovační sílu a konkurenceschopnost našeho průmyslu. Nesmíme tím omezit. Ve svém prohlášení jste řekla, že průmysl se musí pohnout, jde to tedy směrem elektromobilita, ale zároveň si stěžujete, že výroba baterií nebyla dobře připravena politika začíná tím, že se podíváme na realitu. Když vidím, že v Německu minister hospodářství je ochoten dáš až 1,7 miliard eur na výrobu baterií a stále se nic nedělá, tak tady upozorňuji na to, že se to musí také ekonomicky vyplatit. My jsme tady eh, rozhodli o velice vysokých limitech, jak, o, jak pro osobní automobily, tak pro nákladní. To bylo včera večer, EIC byl úspěšný. 13% jsme velice ambiciozní, ale eh, to půjde pouze cestou elektromobility. Není to technologicky neutrální, já jsem to vždy kritizoval. A paní komisařko, uvidíme, až budeme hovořit v březnu, či hlasovat v březnu o zákonech, které se týkají osobních vozidel. my řekneme, že chceme technologickou neutralitu a tady tady nemůžeme sázet pouze na elektromobilitu, ale také na alternativní pohony hmoty. Vy chcete mít inovace, jste komisařkou pro průmysl, musíte tedy s něčím skutečným přijít, protože když nakonec vyměníme špinavý zít, diesel o, za o něco méně špinavé elektroauto, tak jsme ničeho nedosáhli. Proto je důležité, paní komisařko, abyste brzy něco předložila, já se vás tam máte něco připraveno, vy jste byla poněkud zdržedlivá ve svém prohlášení, v dohledné době něco předložíte, pokud ano, tak nám to řekněte a já hned eh, se podívám do svého komentáře, zda si na to budeme moci vyhradit čas. Děkuji. Máme tady dva řečníky za SAD, takže můžete každý eh, hovořit minutu a půl. Já jenom, jestli jsem to pochopil. Hemis výbor říká, že technický výbor nemůže měnit politická eh, rozhodnutí pomocí toho konformity faktoru. Potom Máme ještě další ambicioznější hráče, kteří vždy chtějí víc a víc. Potom soudní dvůr samozřejmě nemůže měnit eh, emisní limity v nových testech, ale vy jste říkala, že soudní dvůr nejde proti konformity faktoru. Že Konformity faktor tedy je nebo není legální? Vy kroutíte hlavu, ale jak to tedy chápete? Komise nemá pravomoc upravovat emisní limity Euro 6 pro nové testy emisí při skutečné jízdě. Takže vy, když se odvoláte, než bude nová legislativa, tak namísto toho, abyste viděli nový akt v přenesené pravomoci, který zruší ten starý, který je tedy podle všeho, podle soudního dvora platný, legální, Eh, což by bylo rychle, tak navrhujete novou legislativu ve spolurozhodovacím procesu, což potrvá strašně dlouho. Než dojde k tomu odvolání, přece cílem té legislativy by bylo snížit ty normy. Jinak to nechápu, jinak si nedokážu představit, jaký by byl účel té legislativy, protože vy říkáte, snižujeme ty cíle ve vztahu k tomu faktoru konformity, takže to není problém a pak se když tak, pak když tak stáhneme odvolání. To je přece úplná hloupost. Delegovaný nebo akt v přenesené pravomoci je přece nejjednodušší. Je to také správné v duchu rozhodnutí soudního dvora, ale také věříte tomu, že parlament potom schválí nějakou legislativu, která sníží cíle emisí? S tím, co jsme si tady už vyslechli, co už tady bylo řečeno, tak to úplně nechápu. Doufám, že se pletu. Protože z toho, co říkáte, mi to vyznívá jedině tak a to je tedy mimořádné. Teď tedy Prosím, EKR, a to je opět Mark, minutu. V tom případě máme druhou otázku SAD. A máte minutu a půl. Děkuji, děkuji také mnohokrát vám, paní komisařko, za to, že jste se dostavila mezi nás. Já se také vrátím k rozhodku ESD z prosince ta záležitost tam byla předložena městy Paříž, Madrid, Brusel, těmito městy, které jsou velice postiženy znečištěním ve svých městech a proto je to velice zajímá ta záležitost těch faktorů konformity. Dá tam mít jedna celá něco, to prostě neznamená, že pak respektují ty normy. A kdo eh, nese ten dopad? To jsou obyvatele těch měst, které musí dýchat ten znečištěný vzduch. Vy říkáte, že společnost se mění. Ano, to jistě ano. Ale eh, společnost asi nechápe, proč my evropské instituce nerespektujeme normy, které jsme si sami stanovili těmito faktory konformity. Občané chtějí slyšet, nechtějí slyšet, že mají nové cestovní mapy, že opět diskutujeme, ne. Občané mají potřebu, aby ta rozhodnutí, které jsme zde přijeli, byla skutečně respektována a to všemi. Vy tedy pokračujete, ale ne dostatečně rychle s ohledem na situace eh, kvality ovzduší v Evropě, která nepokračuje. Ovzduší se nelepší a je třeba, abychom převzali odpovědným způsobem potřebná opatření. Mám otázku, která se týká toho technického výboru pro schvalování typů. My jsme se tomu velice věnovali na emisu a říkali jsme, že to není transparentní. Ptám se, je, máte nějaké další pokroky, co se týče normy Euro 7? Tady my nemám žádné informace a potřebujeme vědět, jak na tom jste a jak to tedy vypadá s faktorem konformity 1. Vy říkáte, že jdete směrem k, t- k tomuto číslu, že chcete mít faktor konformity 1 v roce 2024, 23, tedy prosím, chápu to správně? za čtyři roky, když se tím tady zabýváme tak dlouhou dobu, paní komisařko, já si myslím, že byste měli postupovat mnohem rychleji. Děkuji. Děkuji. A nyní Alde, pan Gerbrandy, prosím. And... Děkuji. Já myslím, že paní komisařka mě úplně nepřesvědčila svými odpověďmi v prvním kolečku, takže pokud reakce komise byla tedy jako za kolektiv, za celou komisi, tak tom případě ale kolektiv nezahrnuje pana předsedu, protože vy v odpovědi říkáte jasně, že na některé otázky nedokážete odpovědět, protože je to problematika, která přísluší předsedovi komise. Pokud je předseda součástí kolektivní odpovědi, tak jeho pravomoci a jeho kompetence spadají také pod odpověď komise jako kolektivu. Takže ještě jednou, je to, to, je to tedy oficiální reakce? A proč problematika, která přísluší předsedovi? Proč tam nebyla, nebyly tyto otázky zahrnuty v té odpovědi? Já to stále ještě nechápu. A za druhé, co se týče těch e, defektních aut, která stále jsou v provozu, to je e, hlavní problém, který má i účetní dvůr. A je to problém, který se musí vyřešit. E, Hovoříme o nějakém zasedání v březnu, což má být technické setkání, nikoli politické, a to určitě nebude stačit. Já bych chtěl, aby se komise ujala vedení. A pokud to půjde, tak i na úrovni předsedy, pokud má čas se, řeš, se zabývat časovými zónami a změnami letního času, tak určitě má čas na něco, co má dopad na půl miliardy lidí a jejich zdraví. Takže proč se nezapojuje osobně do této otázky? organizuje summit mládeže a tak dále, získat aktuální informace o softwaru, o hardwaru nějakým uceleným způsobem na evropské, celoevropské úrovni, průřezově a ne, že se budeme jenom zabývat pozitivními nápady jednotlivých ministrů v jednotlivých členských státech. Myslím si, že naši občané si zaslouží mnohem více, než jim Evropa právě v tuto chvíli nabízí. Ano, myslím si, že z toho tedy dostaneme hodinu času navíc, když eh, zavedeme ty změny nebo je zrušíme. Eh, jsme tady všichni velice hodní a laskaví, takže eh, ještě Eleanor. Děkuji. Já mám zcela krátkou otázku, velmi stručně týká se to těch svolávacích akcí. Co se týče mé země Itálie, ty svolávací akce se vždy týkaly Volkswagenu a nebylo to, myslím, zcela aktuální. Tam se došlo k nějakým změnám, které by se týkaly svolávacích akcí a dále. Co si myslíte o dohodě, kterou uzavřel Volkswagen. Tady je takové shrnutí Olafu. Tvrdí se, že to byla půjčka 400 milionů eur. Volkswagen dostal tuto půjčku mezi lidi 2009 a 2014 a to půjčka ale nebyla vyložita k tomu, aby se vyvíjely čisté technologie, ale spíše k tomu, aby se eh, vyvíjela ta odpojovací zařízení pro ty výfukové systémy. Eh, i ptám se tedy, jak, eh, co si o tom tedy myslíte, o takovémto využití těch prostředků? Víte o tom něco, o těch penězích pro nové technologie, o těch dohodách? Předseda, to byla velmi rychlá otázka italsky. Takže dáme slovo paní komisařce na odpověď. Ukončili jsme druhé kolečko otázek. Tak já asi začnu znovu tím rozhodnutím soudního dvora. A teď jsem si jistá tím, co říkám. Rozhodnutí se týkalo procesu, nikoli obsahu. Je to tedy právní problém? Nezabýváme se jádrem věci, samotnou problematikou, třeba faktorem konformity. Parlament tento i ten budoucí bude mít před sebou nový návrh, protože soudní dvůr rozhodl, že akt přinesené pravomoci není ta správná cesta. Proto tedy musíme navrhovat novou legislativu. A z toho vyplývá všechno, co už jsem říkala. Můžu vám dát nějaký briefing právního charakteru, ale jsem si tím stoprocentně jistá, že ta věta byla, že ne, akt v přenesené pravomoci, nový proces ve spolorozhodování, řádný legislativní proces a také vám chci ještě jednou říci, že vy uvidíte, my vám skutečně předložíme nový návrh a to za týden, během jednoho týdne, to není v řádu týdnů, v, rámci, v řádu jednoho. Takže velice rychle, jinými slovy. Je to stejný základ, týká se to jenom procesu, nikoli obsahu a tím jsem si zcela jistá. K té neutralitě za komisi i za mě Hovoříme o bezemisních vozech, nejenom o elektr- elektrických vozech, ale o všech vozech, které nemají žádné emise, nulové emise tedy. Bezemisní vůz, jakýkoliv vůz, ať už je hybridní, elektrický, eh, jsou to automatická vozidla, vodíková vozidla, cokoliv, to je všechno součástí naší strategie. A my v tomto hodnotovém řetězci poskytujeme i státní podporu. To je něco, na čem pracujeme, připadá nám to důležité. Víme, že jsou tady eh, konkurenti na globální úrovni, kteří se hýbají velice rychle. Týká se to zejména elektrických vozidel, ale nejenom. A jak už jsem říkala, pokud náš průmysl se nezačne pohybovat o mnoho rychleji než v současné době, nebude reagovat aktivněji, tak budeme mít problém přesně s těmi, eh, s konkurenceschopností, s pracovními místy, se zastoupením na trhu v tomto průmyslu na evropské úrovni. A pak dál, k tomu stahování, svolávání. Otázka byla na svolávání a stahování z trhu v Itálii. Jak už jsem říkala, máme novou webovou stránku, která se každodenně aktualizuje. A tam máme skutečně nejposlednější informace ze všech členských států k těmto svolávacím akcím. Nevím úplně přesně, jaká jsou čísla za Itálii, ale můžete se na to podívat sama. S radostí vám poskytneme odkaz. Takže k tomu EIB versus Volkswagen. Velice pozorně jsme to kontrolovali a neschledali jsme žádný přestupek nebo porušení žádného procesu, takže nemáme žádný základ k tomu, abychom nějak reagovali nebo jednali. To bude asi všechno. A dál pokud navrhneme standard euro ne pět, eh, má to být sedm, teď jsem se trochu přehlédla, omlouvám se. Bude to proces spolurozhodování, Evropský parlament bude mít řadné informace. Technický, netechnický výbor, bude to práce, která vlastně už byla zahájena loni. Už jsme začali zkoumat rozsah působnosti nové legislativy a myslím si, že během ještě tohoto mandátu už uvidíte nějaký návrh, na kterém potom bude pracovat ve svém příštím mandátu parlament. Děkuji. Pokud jsem na něco zapomněla, na některou otázku, tak se ještě k tomu vrátím a odpovím vám písemně. Vím, že už to znáte všechno z paměti, ale tohle je náš leták, který možná máte k dispozici, doufám, je to velice dobře odprezentováno, co jsme tedy kolektivně udělali, co jsme dělali posledního tři a půl roku. Thank you, madam. Oh, uh, Mrs. Děkuji. Ještě jedna otázka. Eh, já mám takový požadaveček, protože máme velký rozdíl mezi tím, eh, jak vnímají to rozhodnutí soudu členové tohoto parlamentu a jak to vidí komise. Já myslím, že metodika a obsah se nedá úplně eh, od sebe oddělit. Já myslím, že my skutečně potřebujeme od vás nějaký briefing, to znamená jak rozumíte eh, tomu soudnímu rozhodnutí a co by mělo být dál podle vás? Protože eh, pokud tedy ten faktor konformity se objeví i v, tom, v té nové legislativě, tak eh, parlament vás nepodpoří. To je, myslím, jak si to poslední, co ještě můžeme udělat před volbami. Možná, že by to chtěl nějaký neoficiální dokument, kdybyste mohli vydat, to by opravdu pomohlo je důležité, abychom my to mohli tedy připravit do nějakého tvaru pro příští parlament, protože příští parlament to bude muset vyřešit. No tak tomu já mohu říci, že eh, v příštích třech dnech vám poskytneme naši právní analýzu, jak tedy eh, vypadá to rozhodnutí soudu, tedy co se tam píše a co to znamená. A já myslím, že bude také vlastně to poslední zasedání výboru EMIS a při té příležitosti se s některými s vámi mohu sejít a můžeme probrat ty příští eh, kroky. My v podstatě musíme tento mandát, eh, toto období využít skutečně do poslední minuty a příští parlament bude muset eh, začít na tom pracovat od prvního dne. Děkuji vám, paní komisařko. Já myslím, že ta právní analýza by skutečně mohla být velmi užitečná. Protože někdy, když eh, jak si to přenecháte právníkům, pak si to rozdělí na formu a obsah a eh, rozejdou se různými směry. Dobře, takže já vám děkuji a já přece jenom eh, doufám, že se nevidíme úplně naposledy. Uvidíme. Děkuji vám. A nyní krátká přestávka a po ní budeme opak pokračovat. Okay, is every, if everybody's ready to go on to the question of uh, land use change risk in, in feedstock and other ILUC-related issues. Budeme tedy hovořit o otázkách ILUC, změnách, změnách ve využití půdy, což o čem už se hovo, bavíme e, půl roku. A teď pan Van Steve z Evropské komise. Děkuji, pane předsedo, a přeji dobré odpoledne všem. Děkuji za tuto příležitost odprezentovat návrh aktu v přenesené pravomoci o pohoných hmotách s vysokým i nízkým rizikem ILUK. Včera jsem prezentoval i ve výboru ITRE, takže e, to s radostí zopakuji i toto odpoledne. Návrh aktu v přenesené pravomoci už byl zveřejněn na eh, čtyřtýdenní období pro zpětnou vazbu, takže všichni to máte k dispozici, všichni se k tomu můžete vyjádřit a já jsem se snažil nastínit přístup komise, který jsme zaujali, když jsme navrhovali tento akt v přenesené pravomoci, takže by možná by bylo užitečné připomenout kontext, ve kterém se nacházíme právě v tomto procesu. Za prvé si myslím, že je potřeba pochopit, že tento akt přinesené pravomoci je součástí mnohem širšího kontextu, zejména co se týče směrnice a obnovitelné e- energie, což je součástí balíčku Čistá energie pro všechny. Ten byl schválen na konci loňského roku. Směrnice o obnovitelné energie má jeden hlavní cíl a to je prosazovat obnovitelnou energii a její používání v rámci Evropské unie. A tady se bavíme o veškeré obnovitelné energii, včetně té, která pochází z biozdrojů. V této směrnici o obnovitelné energii už nacházíme hlavní požadavky, které souvisí s přístupem které eh, potřebujeme v tomto kontextu ILUK. To eh, spolu normotvůrci rozhodli, jenom abych připomněl, čeho se to týká. Ve směrnici je specifický limit na to, kolik biopaliv se vyprodukuje z krmných a potravinových plodin eh, v celkovém cílu do roku 2020. Má to být maximálně 7 ale vždy to záleží na jednotlivém členském státě a jeho aktérech. Navazuje to na přístup, který jsme zaujali v eh, otázce ILUK, který už jsme vymezili ve směrnici z roku 2015, směrnici tzv. ILUK. K novým kritériím to jsou eh, biopaliva s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, tady zmrazíme podíl, který mohou zaujímat na celkovém cíli v období 2021 až 2023. Zmrazíme to u jednotlivých člá, členských států už od roku 2019 a po roce 2023 se je pokusíme zcela vymítit postupně do roku 2030, kdy už by to měla být nula. Kromě toho máme ještě výjimku na nízkoriziková biopaliva. To je všechno stanovené z té směrnici k té druhé kategorii nízkorizikových plodin, tam je jasně řečeno, že je lze produkovat pouze z dodatečných vstupních surovin s vysokou výtěží a lze to jenom na dříve nevyužívané půdě. Takže to celé souvisí s tím konceptem ILUK, nepřímých změnách ve využívání půdy, kde pracujeme s takzvanou dodatečností. Takže úkolem komise tady bylo vymezit kritéria pro tento přístup a kromě toho vyvodit nějaké informace o rozšiřování půdy, na které se pěstují tyto plodiny. To všechno už jsme udělali. Právě tím, že jsme vydali návrh aktu v přenesené pravomoci. Máte tady také odkaz na naší zprávu, kterou jsme vypracovali s pomocí expertů ve společném výzkumném centru. JRC. Takže my se nesnažíme navrhovat nic nového. Navrhujeme jenom kritéria pro přístup Eh, na čemž už jsme se shodli s, s ostatními normotvůrci. Takže máme za to, že to, co jsme předložili, je poměrně srozumitelné, jednoznačné. Říkáme, že biopaliva, která se klasifikují jako vysokoriziková, splňují následující kumulativní kritéria. Za prvé, minimální expanze produk- produkčního eh, prostoru, říkáme 1% a 100 tisíc hektarů ročně. A kromě toho ještě navrhujeme, aby ta paliva byla ta, kde je více než 10 této, tohoto rozšiřování na půdě, která má vysoké zásoby uhlíku. Takže pokud je tam velká výtěžnost, tak eh, ještě bereme v potaz eh, ty formulky, které jsou v tom návrhu také uvedeny. Myslím si, že tímto jsme postihli, o co jsme byli požádáni, to znamená identifikovat, kde je zásadní risk eh, expanze zejména co se týče půdy s vysokými zásobami uhlíku a myšlenka je taková, že chceme, aby biopaliva, která podporujeme v rámci směrnice, povedou k tomu, že ušetříme na e, skleníkových plynech a pokusíme se nahradit co největší část fosilních paliv. A kromě toho tato biopaliva také nepovedou ke ztrátě biodiverzity půdy. To jsou tedy hlavní kritéria, která zatím stojí a my jsme se to pokusili eh, skutečně použít a využít ve svém návrhu. Data o míře expanze jsou zahrnuty v příloze tohoto eh, aktu v přinesené pravomoci a to opět vyplývá ze zprávy, která byla vydaná, nebo na základě které byla vydaná tato, eh, tento návrh. Podle směrnice toto jsou paliva, u kterých nárůst podílu na cílu by eh, neměl už se zvyšovat do roku 2023 a jsou to také ta paliva, která bychom měli postupně snižovat až k nule do roku 2030, jak už jsem říkal. Teď k nízkorizikovým kritériím. Máme opět kumulativní kritéria. Za prvé je třeba splnit kritérium udržitelnosti, což máme jasně vymezené ve směrnici, a za druhé by to měly být biopaliva z dodatečných vstupních surovin na základě opatření, která zvyšují produktivitu již využívané půdy a zpěstování plodin, které dříve nebyly používány takže se to týká eh, opuštěných nebo nevyužívaných prostor nebo půdy. Také potřebujeme mít skutečně robustní kontrolu těch, tohoto pěstování, takže to se týká hlavně monitoringu. Abychom tedy pokryli požadavek na pokr- produktivitu, která přes, přesáhne očekávaný nárůst, pokud to je nějaký mimořádný scénář, tak na to té situace máme zvláštní kritéria a ty jsou vymezeny na základě eh, mechanismu čistého rozvoje, který vyplývá z kyotského protokolu a na to máme přímý odkaz. Uplatňovat je budeme v rámci těchto opatření a omezovat se budou maximálně na 10 let, což nám připadá jako rozumný požadavek. Opět jsou to poměrně jasné eh, je to jasné odrazení, odrazení požadavků, které jsou vymezeny ve směrnici. Pak ještě máme další zjednodušená kritéria v jasně definovaných případech. To se týká projektů, kde využíváme eh, degradovanou půdu, opuštěnou půdu, nepoužívanou půdu a také v případě malých zemědělců. Takže na závěr my máme za to, že přístup, který jsme si tady vymezili, je velice vyvážený. Myslíme si, že za ním stojí nejlepší dostupná věda, nejlepší dostupné údaje. A co je nejdůležitější, je to přímo v souladu s legálními te- správními texty, které přijali spolu normotvůrci eh, v jiných normách. Takže samozřejmě situace se může změnit, to si uvědomujeme, takže pokud k tomu dojde, tak se musí pružně měnit i právní situace. Takže Očekáváme, že komise bude monitorovat, jak se situace vyvíjí a nejpozději do roku 2021, 1. července, což je poměrně brzo, přehodnotí nebo zhodnotí, jaké jsou poslední vědecké poznatky a podle toho možná i pozmění, pokud to bude nutné, legislativu. Návrh je teď otevřený v zpětné vazbě zúčastněným stranám a občanům. Eh, až do 8. března. Až skončí toto konzultační období, tak komise bude usilovně pracovat na tom, aby bylo možné tento akt přijmout a tím tedy zahájit formální proces eh, s parlamentem i s radou. Ještě než uběhne to konzultační období, tak zorganizujeme expertní skupinu a její zasedání to bude 5. března. To jsem k tomu tedy chtěl říci, pane předsedo. My si rádi vyslechneme jakékoliv připomínky, které k tomu v této fázi již možná můžete mít. Děkuji. Děkujeme, pane Štíne. A teď tady máme spoustu stínových eh, jednoho a půl stínového zpravodaje, jednoho zpravodaje, takže první cykl. Thank you very much and uh, thank you to Hans, to the Commission. Děkuji vám a děkuji Hansi eh, z komise za vysvětlení. Eh, jak je to s tou legislativou, který, po které výslovně volala eh, volá Evropský parlament. Tady bylo jasně řečeno, že my vlastně chceme zakázat palmový olej jakožto e, součást e, udržitelných biopaliv. E, žádali jsme, aby komise přišla s kritérii, což udělala, sice pozdě, ale budiš. No, možná, že zatím se skrývá možná určité vyjednávání z DG Trade. Mám několik otázek my můžeme zopakovat eh, kritiku, která zazněla včera na výboru ITRE. EPP, socialisté, ALDE, Zelení, GUE, eh, ti všichni mm, zněli velmi kriticky. Takže možná, že by bylo dobré, kdybychom si také od vás vyslechli, s jakými změnami počítáte, poněvadž my provádíme konzultace a z těch konzultací určitě zazní také mnoho kritiky. Je to prostě jenom nějaké představení, nebo skutečně chcete něco změnit? A mě by zajímalo, o jakých změnách uvažujete. Možná vám napovím. Za prvé, tam je ten práh desetiprocentní. Odkud se přesně vzal, co je za ním? Protože když se podíváte do přílohy, tak eh, palmový olej, ten eh, už se má utlumovat, ale ne soja. A soja má taky velice eh, negativní dopady. Já doufám, že to nesouvisí s návštěvou pana Junkera v Spojených státech loni v červenci, protože jak si 10% eh, to vlastně vypadá, že je to proto, že soja se dostala pod práh a pak by samozřejmě eh, bylo obtížné, hm, jak si z toho vyloučit palmový olej. Ale eh, pokud uznáte, že palmový olej skutečně má velký vliv na odlesňování a tudíž to není udržitelné biopalivo, takže e, můžete tedy s tím souhlasit, ale pak tady máte vlastně e, e, kličku nízké riziko ILUK. A to vlastně vy tady hovoříte o nevyužité půdě, jenomže z definice nevyužitá půda se může používat pouze pro zemědělské cíle. Takže v podstatě buď je to zemědělská půda a pak má status nevyužité půdy, a nebo je to nezemědělská půda a hotovo. K čemu se to jinak dá využívat? Například eh, jaksi pro bydlení nebo co? Proč eh, eh, ta definice nevyužité půdy je tak omezená, takže tam je, a je tam tolik té půdy. Takže mě by zajímalo, jakou změnu chystáte tady. A pak je to ještě o těch malých Eh, zemědělcí. Eh, protože vy říkáte, malý je dobrý, ale víte, že například v Malajzii všichni ti malí pracují pro velké koncerny, ale mají prostě status toho malého. Eh, ten malý zemědělec buď musí vlastnit, anebo mít nájmu půdu. půdu. Čili jakou změnu to vyvolá v, Ma- v Malajzii, kde spousta eh, lidí eh, má tu půdu v nájmu, ale je to v zájmu velké společnosti. Čili to znamená, že oni vždycky budou plnit kritéria a eh, to znamená, že mohou jet stále dál bez změn. Takže bude se tady něco změnit a co? A možná poslední otázka. Jak chcete vynutit aby eh, měli eh, různé certifikáty, když tedy budou mít ještě nějaké eh, dodatečné sklizně. U některých zemí prostě se můžete dost setkat s tím, že ano, my jim zařídíme tu certifikaci, no a pak to bude business as usual. Takže s tím face-outem to vypadá, že vlastně výjimku bude mít každý, kdo je v tomto biznisu dneska. Čili to skutečně takto v tom delegovaném aktu nemělo být. Čili 10% eh, nevyužitá půda, eh, malý eh, a víme, že v Itálii, ve Španělsku se řekne, ti mají certifikát, takže je to v pořádku. A to znamená, že mm, bude pokračovat odlesňování kvůli tzv. udržitelným biopalivům. Čili já musím říct, že skutečně eh, vaše výjimky opravdu nic nezlepšují. Děkuji, Basi. A teď eh, nárad za paní Delej. Děkuji, pane předsedo. Ano, má kolegyně zde není, omlouvá se. Já přečtu to, co si přává dnes říci. Jsem znepokojena předloženým textem tohoto návrhu delegovaného aktu. Mám pocit, že se to odklání od cíle Evropského parlamentu, což znamená omezit produkci neudržitelných biopaliv, které signifikativně přispívají k odlesňování. Na tom se shodneme všichni. Ten návrh vůbec není v souladem s požadavky Evropského parlamentu. Hodnocení palmového koleje s ohledem na ILUK je zcela jasné Momentálně obtížné ovšem hodnotit veškeré ty dopady na celé životní prostředí a také na trhy v Evropské unii. My navíc vůbec nemáme žádnou informaci o tom, zda takováto certifikace bude tedy povolovat malé či velké množství takovéhoto palmového koleje. Například je tady možnost vyloučit některé producenty z těch restrikcí, které jsou v článku 5. Bohužel nemáme dost informací ani o analýzách dopadu, které byly provedeny navzdory té důležité politické, ekologické a ekonomické důležitosti této záležitosti. Evropská unie chce mít lepší právní předpisy a i z tohoto pohledu mám pocit, že tento akt delego- přenesené pravomoci přináší velký problém. Děkuji. Děkuji, Kateřina Konečná. Děkuji, pane předsedající eh, Já navážu na, na basse protože já myslím, že spoustu těch otázek kladl, ale znova. My jsme se opravdu domnívali, že ve chvíli, kdy tady byla přijata první zpráva o tom, co je palmový olej jako Evropský parlament, kdy jsme do všech dokumentů, které tady za ty čtyři roky byly, upozorňovali na to, že prostě palmový olej je něco, s čím se musíme poprat a nemůžeme o tom jenom psát, tak jak o tom píše komise. Vy ve všech svých dokumentech píšete, že uh, prostě to souvisí s odlesňováním, že je to špatně, že to významně způsobuje odlesňování a proto biopaliva z palmového oleje nemohou být přičítána ke splnění cílů Evropské unie a tak dál a tak dál. A teď nám tady předložíte dokument, který prostě říká úplně přesný opak toho, co jsme po vás, my, jako europoslanci chtěli nezlobte se na nás ale to je prostě pohrdání tím co my jsme vám jasně sdělovali protože to co jste si dovolili udělat s palmovým olejem v tomto dokumentu značí jediné a já mám jeden dotaz k palmovému oleji navíc který vám eh, bas eickhout neřekl a nezeptal se vás na něho. já bych se fakt chtěla zeptat na to v jak častém kontaktu jste byli s představiteli palmové lobby z malajsie a indonésie a jestli je tohle prostě kšeft za dohody o volném obchodu. To je přece neskutečné. Vy nám tvrdíte, jak jste to všechno vyřešili a zároveň tam jasně říkáte, že dáváte výjimku udělenou nezávislým malým plantážím nejméně 5 hektarů, které prostě z 99% nesplňují ani požadavky RSPO, ani ASPO a to, jakým způsobem jsou ty malé plantáže dělány a kdo je ve své podstatě vytváří opět na úkor těch lidí v Indonésii a Malajsii. To prostě všichni, kdo se o to zajímají, eh, víme. Neřeknete nám, jak budete provádět audit těchto plantáží, jestli splňují všechny ekologické lidskoprávní požadavky, které máme jako Evropská unie, jak chcete změnit systém certifikace prostě vy jste navrhli něco co evidentně zapadá do scénáře ke kterému jste byli možná nějakým jiným dg přitlačeni ale my jsme od vás očekávali abyste navrhli dokument který bude v souladu s tím co jsme jako evropský parlament tady tři roky prosazovali. jako neočekávejte že s tímhle někdo z nás bude schopen žít a že někdo z nás bude schopen říct že komise vůbec spolupracuje na tom aby se téma odlesňování dostalo někam jinam než vaše papíry které píšete protože ten praktický důvod nebo ty praktické kroky potom povedou k tomu že nezabráníte odlesňování a když ve filmu jurský park se říká že život si vždycky najde cestu tak si prostě podle mě v tomto případě našla cestu pouze lobby pro palmový olej. to je dokument který jste nám předložili. a omlouvám se ale nedá mi to a stejně tak jako bas ještě jednou musím zopakovat tu otázku eh, proč není soja uvedena v kategorii vysokých rizik iluc a prosím na ni velmi otevřenou odpověď. Thank you, and then we go back to Madame Delay because now we. A teď zpátky paní Delay. Nyní jsem za sebe, ano. Eh, skutečně, pane předsedo, nyní hovořím svým jménem. Ještě se shodneme na analýzy ze předlohy komise, která týká klasifikace palmového oleje a iluk. E, my e, se nám to nelíbí. Mám pocit, že ta klasifikace, která byla předložena, <laughs> si z nás dělá legraci, dělá legraci z Evropského parlamentu. Se nám vysmíváte ta řežení pro ty malé plantáže, pro ty malé farmáře. Já bych ráda věděla, kdo to vlastně je. A samozřejmě e, takové ty malé kanálky se pojí a pak je to ta velká řeka. Mně se připadá, že váš návrh je naprosto neospravedlnitelný. jasně asi povede k tomu, že se zvýší e, obchod s palmovým olejem a my jsme toho názoru, že není možná abychom něco takového v Evropě schvalovali a měli povoleno. Dále otázka adicionality. Vy nám vůbec ne, navrhujete žádné evoluční kritérium, ale my jsme účastněná strana. Pro nás tady je důležité, abychom přesně tedy věděli, co, jaký je význam toho, co předkládáte. A dále tady máte nezávislý audit požadavků produktérů, což je ku prospěchu, je to tedy podle výběru těch auditérů, těch doporovů provádět ten audit. Já se opět mám pocit, že se nám vysmíváte. Vy tady skutečně otevíráte bránu něčemu, co je velice špatné. Myslím si, že váš návrh zabije zemědělce, a ty, kteří v Evropě produkují biopaliva udržitelným způsobem, neboť neodlesňují. Velice brutálně a jasně řeknu, že ze všech těchto důvodů jsem ochotna podepsat námitku proti tomuto aktu v přenesené pravomoci. Děkuji a než eh, vrátím slovo komisi, jako stínový zpravodaj, já bych také rád eh, vyjasnil některé z těch otázek, co již zazněly. Vyhoříte o výnosu a víme, že výnos palmového oleje je mnohem vyšší než u soji. Proto tedy eh, si myslím, že ta otázka prahové hodnoty eh, zase není až tak jasná, jak se zde naznačovalo. Tady bylo těch deset to vlastně eh, Bas poukázal na to, že to vypadá velmi účelově. Ale když bych to teď obrátil, eh, ve všech těch rozhodnutích o eh, vozidlech, dodávkách, těžkých vozidlech, my vlastně potřebujeme nějak eh, vlastně to propojit s těmi nízkoemisními vozidly. A samotné elektromobily hm, to nedokážou. Ani elektrické velké nákladňáky. Čili tady potřebujeme jakýsi přemostovací prvek. A to jsou eh, té nejpokročilejší biopaliva. Otázka zní, jsme schopni měřit eh, kvantitativně, tedy kolik těch eh, pokročilých biopaliv by Evropa potřebovala, aby splnila své cíle. A pokud jdeme k těm malým producentům, tak to eh, skutečně eh, oni jsou velice závislí na těch velkých eh, firmách a to je problematické. Takže já doufám, že pan Van Steen nám to vyjasní a že budeme spokojenější a spokojení na věky. Děkuji vám. Děkuji vám za všechny připomínky a otázky. To je samozřejmě eh, téma, které budí velký zájem. Možná bych mohl začít tím, eh, s čím jste skončil, pane předsedo, a sice, eh, že v dopravě budeme potřebovat užitá biopaliva, a to nejenom na silnicích, ale také na vodách ve vzduchu. A proto Eh, si myslím, že je nezbytné, abychom měli politiku pro biopaliva, eh, která velice jasně vymezí, jakým způsobem můžeme postupně přejít na druhá, druhou a třetí generaci biopaliv a abychom zabránili využití těch biopaliv, které eh, de facto mm, nás nepřibližují k našim cílům, tedy zejména k dekarbonizaci. Čili z tohoto kontextu vycházíme. A to znamená, že také musíme se vyřešit, vyrovnat s tím problém i luk. Komise dostala velmi jasný mandát a snažili jsme se jej naplnit co nejlépe. A samozřejmě eh, musíme tady přijímat určitá rozhodnutí a činit volby. Za prvé tedy ten palmový olej. Je jasné, že palmový olej to je e, vlastně takový ten lík, e, emisní lík, e, jako takový to vlastně jede, je to ta, je to ta půda s velkým, velkou producí karbonu a je to vlastně daleko horší než ostatní krmiva, která se používají na produkci biopaliv. A z tohoto důvodu tady hovoříme o opatření, které zejména se dotkne palmového oleje a sníží množství palmového oleje eh, používaného pro biopaliva, se započítávají do cílu EU. To je, myslím, jasné. A také to, myslím, eh, těsně navazuje na otázky ohledně soji, jak se tady mnozí ptali. U soji to vypadá úplně jinak. Tady eh, dochází k expanzi soje, ale eh, je to zhruba čtyřikrát pomalejší než v případě palmového oleje. Takže tady to porovnávání přímo je velmi obtížné nedá se říct, že sojou a palmovým olejem, eh, že se jim budeme zabývat a přistupovat k ním stejně. Jak řekl pan Eichhout, že tady jsme tu pravou hodnotu eh, prý stanovili eh, tak, aby nám to v usoji vyšlo, tak my říkáme naprosto ne. My chceme zajistit, aby Eh, ta eh, biopaliva, která podporujeme směrnice, aby skutečně vedly k určitým úsporám, reálným úsporám. A eh, jestliže tedy to, co ušetříme na skleníkových plynech, se zase vyrovná odlesňováním, tak to na té se hovoří o nějakých 10%, eh, to samozřejmě můžeme dát i jiné procento, ale my jsme dospěli k závěru, že těch 10% je správná hodnota, je to něco konver, konzervativnější než těch 14% ve směrnici. Takže vlastně tam by jinak bylo možné dosáhnout rovnováhy, ať už tedy omezujeme skleníkové plyny nebo ne, proto jsme šli na těch 10%. Pan Eichhout eh, se také ptá, jaké můžeme navrhnout změny, abychom tedy eh, těm připomínkám učinili zadost z dneška a ze včerejška já musím říct, že nyní probíhají otevřené konzultace, no a až skončí, tak uvidíme, jak budou vypadat reakce. Od platnosti směrnice, která nastala 24. prosince, tak na tom skutečně pracujeme. Sice ještě nemáme hotovo, ale pokračujeme v práci s maximálním úsilím protože bychom skutečně chtěli, aby se to zvládlo ještě za vašeho parlamentního mandátu. A eh, proto tady se vlastně stanovil tak krátký termín, vzhledem tomu, že jde o eh, akt přenesené pravomoci jak říkám, eh, konzultace probíhají a uvidíme, jaké změny na základě toho bude možno navrhnout, pokud tedy tam eh, bude pokračovat kritika ve stejné šíři jako včera a dnes zde. K těm přesnějším otázkám. Eh, malí producenti. Jestli je to tedy velká mezera v předpisech, Eh, my si myslíme, že ne. Především malí producenti jsou jasně definováni, musí být nezávislí, takže jestliže jak eh, prat, eh, že tedy v podstatě jsou to jenom formálně malí producenti, ale pracují pro velké firmy. Vy tam říkáte, že ten malý si může také najmout půdu, což vlastně znamená, že je závislý už z definice jako nájemce půdy. Dobře, eh, možná, že bychom si to měli eh, projednat eh, extra. Já bych řekl, že v tom právním textu je pojistka. Jestliže jste malým producentem, ale reálně je to jenom formální, pak nebudete mít nárok na tuto výjimku. Já myslím, že to tady je první věc, kterou musím říct. A další věc k těm drobným producentům. Eh, eh, tady jsou vlastně ta edicionality eh, a další a ty budou muset prostě plnit i tedy kritéria trvalé udržitelnosti. Takže myslím, že není správně říci, že je to business as usual není to prosté pokračování používání palmového oleje při výrobě biopaliv v EU. E, my skutečně máme útlum, je jasný, jasné období, jasný útlum e, až do roku 2030, jak jsme e, rozhodli spolu s dalšími spolu legislativci. Co se auditu týče, Audit těchto požadavků bude stejný jako u kritérií udržitelnosti, eh, jak jsou v dnešní podobě směrnice. My si myslíme, že to funguje dobře, že je to spolehlivá věc a že systémy, které máme pro rozpoznávání plnění kritérií, jsou v pořádku a že není důvod je spochybňovat a hovořit o nějakých podvodech. Ten audit se provádí nezávislé. K těm kritériím patří samozřejmě také lidská práva. Ta kritéria se nezasoví do oblasti tedy lidských práv, tedy jestli jsou tam lidská práva, e, tedy problematika lidských práv dostává na frak e, ve souvislosti s e, chovem, já nevím, nebo s tím pěstováním, s lidskou výrobou prostě. Já myslím, že jsem zodpověděl většinu otázek. Jak jsem řekl, mm, v současné době probíhají otevřené konsultace Udržujeme kontakty eh, s mnohými zainteresovanými stranami, spotřebiteli i producenty a zdá se, že máme, nebo bylo tady eh, navrženo, že, nebo tady naznačeno, že máme příliš blízko k některým producentským zemím. Samozřejmě, že jsme s nimi jednali, proběhla řada otevřených a upřímných debat, eh, včetně s NGO ale i samozřejmě s těmi zástupci těch producentských zemí a já myslím, že to je korektní přístup. A i když tedy mnozí na to mají velmi vyhraněné názory. Takže já vám eh, děkuji za to, že jste mě vyslechli a jestliže jsem zapomněl na některou z vašich otázek, tak samozřejmě eh, následně na ní rádi odpovíme. Děkuji. Tak já si myslím, že pro dnešek to je vše. Děkuji vám za projevený zájem. Přejeme eh, komisi hodně štěstí na zlepšování eh, situace v této oblasti. Příští zasedání 27. dubna eh, v 9 ráno a poté odpoledne 13.30 až 18.30. E, eh, Takže děkuji vám, to je vše pro dnešek.